jako obvykle vás chci informovat o tom, že naše zasedání se vysílá na internetu a z hlediska tlumočení mají prioritu čtyři členové našeho podvýboru pro bezpečnost a obranu. Dovolte mi, abych okamžitě přešla k přijetí pořadu jednání. došlo k drobným změnám Já chci poděkovat sekretariátu za přípravu a skvělou spolupráci. A chci poděkovat všem členům, kteří se této mise zúčastnili. Za vynikající spolupráci. Já myslím, že to bylo velmi užitečné. A na programu budeme mít ještě speciální bod. Pozveme zřejmě i další instituce. Bude to debriefing této misi, ale nyní chci jenom využít této příležitosti a poděkovat všem, kdo se zapojili do přípravy. Přirozeně jsem velice vděčná za vysokou úroveň zabezpečení, kterou zajistila ukrajinská strana v této misi. A nyní bez dalšího chci rovnou přejít na hlavní bod dnešního zasedání. A je mým velkým potěšením zahájit veřejné slyšení o Afganistánu a budoucnosti mise EUPOL. Máme tady dva skvělé hosty. Je to pan Bert Versmesen, zástupce velitele civilních operací v rámci EEAS. A dále je tady profesor Edward Berg z univerzity v Portsmouthu. který se specializuje na tyto záležitosti. A rozhodně budeme mít příležitost pohovořit o obecné situaci, bezpečnostní situaci v Afghánistánu a v okolí Afghánistánu. A zcela jistě také o budoucnosti mise EUPOL. Možná si vzpomínáte, že jsme tady měli také paní Pius Tjernval, vedoucí mise EUPOL před pár měsíci a slíbili jsme, že se tomu budeme znovu co nejdříve věnovat, abychom se mohli zapojit do debaty před přijetím konečného rozhodnutí o budoucnosti mise EUPOL. Takže navrhuji, abychom se rovnou pustili do debaty. Pane Frasmesene, máte slovo, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Především vám mnohokrát děkuji za příležitost poskytnout vám aktuální informace o misi EUPOL v Afghánistánu Já jsem velice rád, že sdílím panel s bývalým členem mise, já zastupuji Kandín, vedoucí civilních operací, která tady dnes nemůže být, ale v červnu letošního roku vás informovala, jak říkala paní předsedkyně, také za přítomnosti vedoucí mise a dala vám aktuální informace o tom, čeho se podařilo dosáhnout, jakého pokroku jsme dosáhli eh, z hlediska policejní činnosti v Afganistánu. Jak víte, členské státy přijaly rozhodnutí před časem uzavřít tuto misi ke konci roku a my teď zvažujeme, jak na tuto misi navázat. Tato diskuze tady přichází v pravý čas. Jak víte, příslušný výbor se sejde v pátek a bude mít na pořadu jednání právě toto téma. A vyslechneme si, jak případně postupovat v následné činnosti. Když se díváme do budoucna, samozřejmě musíme začít současností. Takže jak jsme na tom dnes, čeho dosáhl EUPOL a jakého pokroku bylo dosaženo Afganistánu. Jak víte, mise implementuje mandát, který se zaměřuje na specifické aspekty reformy afgánského ministerstva vnitra a jde také o profesionalizaci národní policie v Afghánistánu. Děláme to společně s dalšími mezinárodními aktéry a snažíme se také poskytovat podporu eh, v souladu s příslušnými mandáty. Po téměř devíti letech zapojení Evropolu pokrok afgánských orgánů v oblasti tohoto mandátu je hmatatelný, ale nesmíšený. Často je křehký. Na úvod bych chtěl zdůraznit, jakého pokroku jsme byli svědky na afgánském ministerstvu vnitra, které prošlo zásadní institucionální reformou. Ukazuje to kapacita na strategické úrovni, a vybudovali také další kapacitu pro vedení afgánské policie. Některé z těch hlavních věcí jsou tyto. Stále více se uznává význam civilní policejní činnosti, například dalších 125 civilních pozic přibylo na ministerstvu vnitra a ministerstvo vnitra rozhodlo, že rozšíří komunitní policejní jednotky na všechny provincie. Za druhé, Ministerstvo vnitra schválilo zásadní politiky, které jsou významné pro udržitelné snahy, to je také pozbudivé. Patří k tomu například politika komunitní policejní činnosti, která byla schválena letos, genderová politika a politika v boji proti korupci. A jak už jsem právě říkal, pokud je o komunitní policejní činnost, postupně se vytvářejí jednotky ve všech provinciích. Po několika letech standardní operační postupy pro policii a spolupráci s prokurátorem byly také podepsány. Formální spolupráce mezi generálním prokurátorem a afgánskou národní policií je nutná ke zjišťování a vyšetřování trestných činů, stejně jako v každé zemi na světě. Po spolupráce mezi policií a prokurátorem je významná. Letos také došlo ke schválení memoranda o porozumění s policejním ombudsmanem, což je samozřejmě důležité z hlediska porušování lidských práv na straně policie. A EUPOL také dále pracuje s výcvikovými institucemi pro policii a e, s policejní vyšetřovací školou. A poslední věc z hlediska žen e, mezi policisty celý tento postup byl za podpory Europolu schválen. Jde tady o standardní operační postupy. Je to možná trošku technicky, ale tak to prostě funguje policie na celém světě na základě standardizovaných postupů. V průběhu let se EUPOL vyvíjel, stal se respektovaným a důvěrodným partnerem, vnímají ho tak afgánští i mezinárodní partneři. Nějakou dobu to trvalo, ale myslím, že zapůsobil z hlediska plnění mandátu. Někteří z vás zdůraznili, jak doma, tak když tady byla eh, naše vedoucí v černu, že bezpečnostní situace v Afganistánu je velice obtížná. Samozřejmě takovýto pozitivní vývoj nemůže skrývat zbývající výzvy, kterým čelí afgánské orgány i mezinárodní společenství. Reforma ministerstva vnitra, profesionalizace policie je, je součástí širšího úsilí z hlediska reformy bezpečnostního sektoru. Reforma bezpečnostního sektoru v zemi, která je v podstatě ve válce, nikdy není jednoznačná záležitost. A proto vidíme také určité nedostatky. Zatím nedošlo k dostatečnému zlepšení afgánské policie přímo v terénu, nezískali si důvěru lidu musí zajistit bezpečnost a samozřejmě zásadní úlohou policie je také vymáhat právo. Je to v důsledku nedostatečné politické vůle, značné korupce, která přetrvává a, jak už jsem říkal, v důsledku obtížné bezpečnostní situace v zemi, která je ve válce. A kde dochází k bojům o kontrolu afgánského území. A to všechno má dopad na priority a na kapacitu při implementaci reform a dalším postupu. Jak jsme na tom, pokud je o další výhled? EUPOL se má uzavřít do konce roku 2016, jak rozhodly členské státy. A první rok při uzavírání mise bylo uzavření operační linie právního řádu, k tomu došlo v roce 2015 a některé z těchto činností teď eh, provádí dál specializovaný tým a další partneři. Plánování uzavření pokročilo, máme likvidační tým a likvidace našich aktiv měla brzy začít. V posledních měsících jsme také aktivně spolupracovali s afgánskými i dalšími mezinárodními partnery, abychom zajistili plynulý přechod jak víte, bruselská konference 4. a 5. října potvrdila, že EU bude nadále podporovat Afghánistán. Zavázali jsme se k tomu, že v příštích čtyřech letech věnujeme 5,2 miliardy eur. Ta konference přesáhla očekávání, protože závazek dosáhl 15,2 miliard dolarů na období 2017 až 2020 a tam patří mimo jiné trvalá podpora pro fondy, pro právo a důvěru. Kromě toho členské státy jednoznačně dali najevo, že chtějí pokračovat a nadále podporovat civilní policejní činnost. Bude to dělat tým odborníků v Kábulu, bude poskytovat další strategické poradenství našim afgánským protěžkům, to je tedy opět ministerstvo vnitra a afgánská národní policie. To jsou naše hlavní partneři. Tým se zaměří na určité klíčové aspekty, kde se domníváme, že další podpora EU je nutná, aby se doplnilo to, co dělají další mezinárodní aktéři. A samozřejmě jsme se také zapojili do oblastí nebo do, do diskuzí s Afgánci o tom, které oblasti by to měly být. Aniž bychom předjímali rozhodnutí členských států, o tom už eh, tady něco zaznělo, dojde k tomu koncem tohoto týdne, Předpokládáme, že podpora bude pokračovat v následujících třech oblastech. Jedna z nich je dlouhodobý rozvoj kapacit v oblasti vedení a rozhodování v rámci ministerstva vnitra, reforma ministerstva vnitra a další profesionalizace národní policie. To souvisí především s implementací politik, které se týkají komunitní policejní činnosti, policejní činnosti na základě spravodajské aktivity. A dále je to dohled a mechanismy pro uh, eh, odpovědnost z hlediska korupce, policie a prošváněnských práv, genderové otázky a činnost policistek. Ve spolupráci s delegací EU v Kábulu na tom budeme pracovat. Samozřejmě budeme také spoléhat na samotnou misi, která nás shromáždila celou řadu zkušeností v průběhu let. Budeme také diskutovat s členskými státy, zejména o tom, jakou podobu přesně tento tým bude mít, jaký bude mechanismus pro poskytování eh, této, čin, těchto porad, této poradenské činnosti. Já myslím, že to je asi z mé strany zatím vše, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji. Doktor Bark. Děkuji, děkuji za pozvání paní předsedkyně na dnešní dopolední setkání tohoto výboru. Já chci připomenout oběť členů týmu EUPOLu a eh, týmu ochránky. Během mise došlo i ke ztrátám na životech a všichni lidé, kteří tam byli vysláni a jsou zaměstnáni eh, EUPOLem, ať už jde o evropské občany nebo Afgánce, byli velice odhodláni provádět eh, svou práci dobře a já chci vzdát eh, poctu těm lidem, kteří obětovali své životy. I afgánští civilisté přišli o život při útocích, které byly namířeny proti EUPOLu a jeho členům. Co se týče mé předchozí e, úlohy v, tomto, e, v této misi, já jsem původně tam jel jako analytik a potom jsem se stal e, zástupcem vedoucího jedné rady v EUPOLu, takže většinou jsem pracoval na ministerstvu vnitra a, a koordinoval jsem různé rozmístěvací mise v Afganistánu a koordinoval jsem styky mezi školícími misemi, čem německým týmem a tak dále. Já bych nejprve obecněji eh, nastínil současnou situaci. Co se týče budoucnosti Afganistánu, bohužel doba je velice nejistá. V roce 2015 jsme přišli o další území, co se týče tedy afgánské vlády a eh, jeho mezinárodních spojenců. A tento trend eh, pokračuje i v letošním roce ztrátou dalšího území vinou vinou e, toho, že některé části afgánské e, armády e, prohrály a přišly o i Kunduz. Afgánské bezpečnostní síly mají problémy i s povoláváním dalších vojáků i vinou i vinou eh, špatné ekonomické situace. Je tam veliká fluktuace eh, vinou ztráty na životech, eh, dezerce a dalších vlivů. Když hovoříme o partnerech z afgánské vlády, tak vlastně máme pocit, že půjde o vztah mezi institucemi. Afgánská vláda je ale velice roztříštěná instituce, je to kompromis eh, mezi prezidentem eh, Ashrafem eh, Afganistánem a jeho konkurentem v boji pro, o tento úřad panem Abdulou. A v důsledku toho vlastně je vláda víceméně francízou místních vládců, kteří tam dosazují své lidi a nacházejí vlastně své vlastní neformální eh, způsoby, jak získávat příjmy. My tomu říkáme často korupce. korupce eh, pronikla afgánské bezpečnostní eh, síly do velké míry. Viděl jsem to na vlastní oči a i vysocí představitelé armády vlastně musí platit svým nadřízením prozatím tam ještě nedošlo eh, k rozvoji eh, plně profesionální armády eh, založené na zásluhám. Ale to neznamená, že se o to tyto instituce nesnaží, přesto přetrvávají problémy. Problém je motivace v denodenním životě a práci afgánských vojáků odložené národní volby, jak jsme tomu byli svědky, minulý měsíc. Tam také hraje eh, roli nedostatek důvěry a neustále změny eh, ve funkcích eh, ministrů. Tam byli často zástupci ministrů vnitra a obrany. Teď máme nového ministra vnitra od léta, ale ten je považován za spojence jedné strany. Té původní severní aliance před rokem 2001 Eh, na ministerstvu vnitra je hmm. mnoho schopných lidí. Já konkrétně eh, jsem eh, pracoval s Pečmanem a Mohamedem. To byl ministr vnitra v letech 2010 a 2011. On byl z jedné provincie a v prvních měsících svého úřadu hodně cestoval, ale ale pohyboval se pouze na severu ne na jihu. Jedná se tedy o rozstříštěnou vládu, která nejedná koherentně, nesnaží se nestraně budovat důvěru v celé zemi. Místo toho e, tam jsou tahanice o moc a o různé zdroje příjmu. A i na samotné ministerstvu vnitra existují různé frakce, jsou tam e, různé vlivové skupiny, takže eh, takže eh, chcete-li mluvit o, ministru, eh, o ministerstvu vnitra, tak musí, se musíte ptát, která skupina má kde, v kterém tématu, jaký vliv a, a s kým byste tady měli mluvit. Co se týče podpory operace na operací NATO, to v Afganistánu se vlastně změnilo od původně pojímané protiteroristické mise po vojenskou pomoc civilním, civilním obyvatelstvu, tam, kde situace byla opravdu, opravdu zoufalá. Šlo, šlo o provincie Kunduz ku příkladu a bývalo by bylo dobré, kdyby americké a britské síly tam byly naopak posíleny a ne staženy. A je tam nedostatek eh, letecké podpory eh, ze strany eh, spojenců pro Afganistán. A tam se vlastně dochází, dochází k žádostem o, o letecké, letecké útoky z naší strany, kdykoliv se situace zhorší, ale tato podpora není eh, poskytována afgánské eh, bezpečnostní síly se s tím budou muset vyrovnat. Co se týče eh, podpory NATO, americká americká politika se stahuje z Afganistánu a ta strategie se rozděluje do několika částí. Za prvé Eh, vybudování místních sil, které by nahraz, nahradili NATO, vybudování místní afgánské vlastní policie. Eh, ta teď má vlastně 30 tisíc eh, lidí, jsou to lokální milice a konečně usmíření s Talibanem. Bohužel ve všem tom došlo k selhání národní bezpečnostní síly podle hodnocení USA, zvláště ministerstva nejsou eh, ještě vlastně nedorostly do svých eh, úloh, zvláště co se týče plánování, zásobování, bojové pohotovosti. To jsou hlavní problémy. A co se týče eh, té milicie místní policie afgán, afgánské, ta je obávaná, než že by se k ní vzhlíželo pro pomoc. Jsou to, jsou to vlastně nástroje, Eh, moci eh, různých eh, nebo násilí různých mocenských skupin a záleží na tom, ke které té skupině přináležíte, jestli jste v bezpečí nebo nebezpečí a je velice znepokojivé, dochází ze strany místní policie ke porušování lidských práv. Ta policie vlastně Eh, nevykonává pravopolicejní práci, funguje jako eh, statická ochránka a nebo někdy i jako eh, velice agresivní nástroj zneužívání síly místních mocnářů. Co se týče finančních prostředků vynaložených v Afganistánu, USA samo vynaložilo více než 68 miliard dolarů na rozvoj afgánských bezpečnostních sil. To je mnoho peněz a i přesto tam přetrvávají problémy v logistice, plánování, správě. Už dlouhá léta to je znepokojující a je eh, to na vlastně je to způsobeno tou, eh, tou roztříštěnou politickou situací kdy se každá ta vlivová skupina za nejkratší možnou eh, dobu snaží pro sebe získat maximální moc lidé eh, uvažují eh, vlastně pouze v horizontu místních a krátkodobých potřeb, ne eh, ve smyslu celonárodních potřeb. I přesto tedy nechci podceňovat statečnost mnoha afgánských vojáků i přes obrovské množství zraněných a, a, a ztrát na životu, tak, tak přesto se v boji velice daří Eh, eh, bojovat eh, i za situace, kdy vojákům není poskytována ani základní lékařská pomoc, takže často umírají i na zranění, která by normálně byla snadno vyléčitelná. Někdy jsme od těch vojáků měli velmi, měli velmi vysoká očekávání, často, eh, často eh, vlastně kalorický příjem našich vojáků je čtyřikrát vyšší než eh, afgánských vojáků a přesto od nich očekáváme, že budou oček- odvádět stejné stejné výkony. Za té situace 380 milionů Afgánců odešlo, uprchlo ze svých domovů, takže víme, že situace se nevyvíjí správným směrem. Co se týče EUPOLu, to bych asi rozdělil do tří oblastí. Za prvé tam jsou otázky, eh, co se týče personálního obsazení EUPOLu, jaký máme plán, jaké máme cíle a potom ministerstvo vnitra a vztah EUPOLu eh, s ministerstvem eh, vnitra a národní policie a nedostatek zaintegrování místní policie do orgánů činných trestním řízení. EUPOL měl obrovské ambice hned od počátku, a bylo potřeba je poněkud zredukovat, což nebylo chybou. My jsme mandát změnili pětkrát za poměrně eh, krátkou dobu a to pro tu misi eh, bylo eh, hodně. Museli jsme mluvit s Bruselem místo toho, co bychom komunikovali s Afganistánem. Museli jsme podle situace měnit plány. Takže po obtížném počátku kdy eh, došlo k obrovské hyperaktivitě, kde jsme si chtěli zasadit vlaječky do různých míst v Afganistánu za pomoci NATO, ale potřebovali jsme někoho jiného, kdo by nám eh, rozpočtově také pomohl. Takže byl tam CEPOL, eh, britský CEPOL, byla tam mise z, z, z Kanady a, a, a některé jednotky tam fungovaly vlastně v rámci NATO a všechno se to mělo sjednotit, ale vlastně, eh, vlastně tam eh, byl určitý rozpor mezi eh, prioritami NATO a EUPOL. Tam byly problémy vlastně mezi státy NATO a státy, které tam byly přítomny s jednotkami, ale nejsou to členy, členové NATO, Norsko a Kanada a další. Takže nevěděli, jestli mají plnit cíle NATO nebo cíle kanadské a přitom Evropská unie toto vlastně všechno financovala bylo, bylo to tedy nákladově efektivní, nejsem si úplně jist hlediska EU. Někteří evropští e, policisté byli pod e, tlakem, aby dělal, plnili mnoho úkolů, protiteroristický boj, zabralo jim to mnoho e, času, a přitom byly také někdy využíváni pro úplně jiné úkoly. To bylo problematické a někdy ze strany NATO nedostatečně řešené a ze strany těch přispívajících zemí. To neznamená, že mise se nesnažila eh, tyto problémy vyřešit, ale někdy to bylo obtížné. Co se týče mandátu EUPOL eh, se snažil zaměřit na eh, víceméně eh, civilní policii, ale někdy musel vlastně plnit naléhavější úkoly vytýčené ze strany afgánských partnerů. Měli jsme tam společné vedení ISAFu, generál Rodriguez hovořil o, o množství ztrát na životech afgánské policie a EUPOL třeba řekl, že nechceme hovořit, hovořit o vrazích, chceme hovořit o civilní policii což možná odpovídalo realitě, ale eh, ti lidé skutečně trpěli obrovskými ztrátami na životech, potřebovali denodenní podporu. Takže bylo řečeno, eh, nechceme mluvit eh, o válce, když ta válka suří všude okolo, to bylo velice necitlivé. Bylo to takové vlastně trockistické vyjádření. Těžko říci, že vás vlastně Eh, nezajímá eh, terorismus, když je terorismus eh, všude kolem nás, takže jsme přišli o podporu ISAFu a afgánská, afgánští partneři se dostávali do velice nepříznivé situace v nebezpečných oblastí. Rozhodně to neodpovídalo běžným eh, úkolům civilní policie třeba ve Švédsku nebo ve, spojené, ve eh, Spojeném království. Těm lidem šlo prostě o to zůstat naživu a dostat dostatek eh, munice a potravin, aby vydrželi ještě další týden. Takže tam jsme vlastně neuvažovali zcela racionálně. Možná, kdybychom je přemluvili, aby se zaměřili na ty úkoly, které jsme chtěli, aby eh, plnili, tak by to bylo lepší, eh, třeba na východě. Také jsme předpokládali, že eh, plníme důležitou strategickou úlohu a že vlastně můžeme vést to ministerstvo vnitra, což ovšem nebyla pravda a vlastně výcviková mise NATO více méně vlastně hrála hlavní úlohu měla lepší přístup k ministrovi. Tak to bylo často, eh, protože na to vlastně hlavně platilo USA, hlavně platili a tím pádem američané neustále eh, cestovali s ministrem, což my jsme nedělali, takže oni vlastně hráli tu hlavní strategickou úlohu při vytváření úlohy policie. Takže ze strategického hlediska my jsme tvrdili, že tam hrajeme tuto strategickou úlohu, ale myslím, že to tak úplně nebylo. Plán eh, realizace eh, mise vlastně byl poněkud hyperaktivní, eh, ale ne dost často se nám dařilo měřit ty výstupy. Nedoprovázeli jsme afgánské policisty až do okresů, abychom viděli jejich práce, takže jsme nemohli měřit tu práci jediná agentura, která vlastně kon, kontinuálně měřila, eh, měřila výkony té policie. To bylo spojené eh, velení ISAFu a to nebyla výcviková mise eh, NATO, takže jsme velice rychle zjistili, že nemáme vůbec žádný vztah operačně s ISAFem a ISAF vlastně hodnotil výkony afgánské policie, což to bylo to jediné, jediné hodnocení. Posledně se nám podařilo je požádat, aby se něco poněkud změnilo. Krátce se podařilo, eh, podařilo dosáhnout určitého úspěchu, eh, ale i tak ta situace nebyla příliš, eh, příliš příznivá a netrvala ani příliš dlouho. Takže ISAF vlastně tu civilní policii bral jako lehkou pěchotu. Myslím, že co se týče eh, výcviku eh, trenérů, což bylo hlavní eh, zaměření EUPOLu, to je dobré, když ten cvičený zůstane tedy v té situaci studia. Ale oni se ti lidé nedostali potom do pozice, kdyby bývali mohli někoho cvičit, což je velice těžké potom potom od těch eh, lidí chtít, aby tuto práci dělali, když se do těch pozic eh, nedostanou. Je těžké, je těžké eh, říci na vysoké politické úrovni, že pak, když ta situace bude pokračovat, tak odejdeme. Přesto to bylo potřeba nějak řešit, protože to, byla jedin, to byl jediný způsob, jak vlastně vůbec efektivně vynakládat peníze evropských daňových poplatníků. Těch bylo mnohem Eh, více. Eh, to pojmenování, které mají, je trochu urážlivé, menti, ale kolikrát to mohou být eh, normální policisté, kteří nikdy nepracovali na žádném ministerstvu, mají dobré schopnosti při policejní práci, ale nikdy například nebyli ani v zahraničí. A někteří naši policisté nemají ani tu zkušenost ani tu vůli, ani kde pracovali eh, v administrativě v nějakém evropském země. Stejně tak nemáme ani jednotný policejní model v Evropě, který bychom mohli replikovat. Každý evropský stát má úplně jinou policejní strukturu. A proto tady není eh, dostatek konsistence v tom přístupu, jak reformovat, aby se vědělo, jestli určité věci mají na starosti soudci, nebo to mají na starosti vyšetřovatele, státní zástupce a policisté. A dokud eh, v tom nebude panovat zhoda, tak eh, budou vydávány různé pokyny. A proto to může být matoucí. Možná, že to je trochu pesimistické, co tady popisuji, ale teď mi dovolte, abych se zmínil i o těch pozitivních věcech. Přes všechny ty problémy, které tam jsou, ten Apple, Apple udělal i řadu dobrých věcí. Jedna z těch věcí je například to, že se podařilo zúžit ten mandát Eh, aby to odpovídalo také prioritám na to a zaměřuje se to na dosahování výsledků na, v rámci eh, policie, aby se řešili, řešila trestná činnost. To jsou všechno dobré věci. A kdyby ta politická situace se zlepšila, tak to tady zanechá reálný dopad eh, na, směrem k profesionalizaci policie. Je tady řada lidí, kteří získali velmi cené zkušenosti během školení, které poskytoval EUPOL a Evropská unie to financovala. A vždycky tady také bude řada lidí v těch afgánských pořádkových službách, kteří budou eh, dělat čistě mm, bezpečnostní činnosti, kteří nebudou eh, nikdy fungovat v tom odhalování trestné činnosti, ve vyšetřování a tak dále ale je tady začátek eh, tohoto procesu a když se na to dá, když to budeme dále prohlubovat, tak by to mohlo vést k eh, pozitivním výsledkům a to tady je jasné dědictví, které tady snad zůstane, pokud tady bude dostatek politické vůle a e, budou to moci využít. Já bych ale také říci, že z politických důvodů ministerstvo vnitra z toho správního byrokratického hlediska je velmi slabou institucí. Jsou tady někteří talentovaní úředníci, kteří tam pracují, ale ti jsou vždycky přehlasováni nebo ignorováni z politických důvodů, těch krátkodobých eh, politických eh, důvodů a ještě pořád je potřeba pracovat na budování profesionálního úřednictva. Co se týče boje proti korupci, tady jsme často nebyli schopni říci, že určité věci jsou neakceptovatelné. Takže EUPOL měl korupci jako, nebo boj proti korupci jako hlavní prioritu, ale eh, když se hrozilo, nebo hrozilo ohrožením života ze strany afgánského ministra úředníkovi, který měl na starosti boj proti korupci v Afghánistánu, tak se EUPOL eh, nějak nevyslovil. Je evidentní, že ten člověk nemůže učeně dělat svou práci, když mu hrozí ztrátu života. Takže je potřeba v rámci toho protikorupčního úsilí, ať to jsou jakékoliv instituce, museli se tam vytvořit nové agentury, protože ta předchozí eh, byla politicky eh, motivovaná, bylo potřeba ji zavřít. Je potřeba vždycky upozorňovat v těch klíčových okamžicích na určité věci a hlasitě je eh, prosazovat nejenom na stranu našich afgánských partnerů, ale také mm, směrem k NATO. A například i britská ambasáda měla problémy s tou misí NATO, kde byli většinou američtí vojenční eh, příslušníci, protože ti velmi často o tom přemýšlejí v rámci toho svého mandátu, kde tam jsou vysíláni například na 6 měsíců a vědí, že mají určité prostředky, které musí utratit. A pokud eh, nemáte jistotu, že ty peníze nemůžete utratit nějakým rozumným způsobem, tak nemá cenu je utrácet. A odvahu něco takového dělat, protože tam ti eh, příslušníci často rotují, přicházejí noví, tak je proto, že nemají podporu. A my v bychom měli požadovat eh, upřímnost, možná i soukromně. Kolikrát i v soukromí jsme příliš defenzivní. Já jsem kolikrát eh, také na sobě pozoroval, že jsem defenzivní, že velmi opatrně musím našlapovat. A někdy to prostě z těch politických důvodů, na kterými nemáme kontrolu, nefunguje. A měli bychom to upřímně přiznat. Všechno e o a v dalších institucích je politické, my se snažíme najít nějaká řešení. A neměli bychom se zaměřovat jenom na technická řešení, když Eh, to řešení musí být politické. Eh, říkáme, že musí vytvořit úřad ombudsmana a přitom tam hrozí šéfovi toho protikorupční, té protikorupční agentury, tak eh, to není normální a je potřeba se nad tím znovu zamyslet. další problém té misi bylo to, že tady byly eh, malé znalosti islámského práva. Islámské právo tady v Afganistánu platí, ať už formálně nebo neformálně. Je to zákon, který se aplikuje. A kolikrát naši lidé nechápali, jak to funguje, jak to eh, v tom systému se používá. A pokud chcete psát nové zákony, které to mají všechno nahradit, tak tím vzniknou, vznikne zmatek a plítvá se časem. Na začátku jsme nechápali, jak například funguje ten systém formálních soudů, a ani jsme nechápali, jak funguje ten mnohem silnější neformální systém spravedlnosti v Afghánistánu. A také jsme eh, nebyli schopni vysvětlit afgánským policistům, jak k tomu mají přistupovat. Kolikrát naše lidé nebo těto lidé vůbec eh, eh, nechápali ty základní koncepty, jak by měly fungovat v rámci toho systému spravedlnosti. A my jsme kolikrát trávili hodně času tím, že jsme to vysvětlovali na úrovni generálu. A ti lidé kolikrát dělali důležitou práci, ale nepromítalo se to do práce v terénu. Myslím, že eh, teď se na to zaměřili, zlepšuje se to, <clears throat> ale problémy jsou někdy v tom, že Eh, ti policejní příslušníci odvedou dobrou práci, pošlou to prokurátorům, ale potom eh, to nikdo eh, nezúročí, protože tady je velká míra korupce, zase to demoralizuje policii. My jsme se to snažili vyřešit technickým řešením, ale to kolikrát nestačí a je potřeba k tomu přistoupit na politické úrovni. A ta existence islámské justice to komplikuje a je potřeba se v tom lépe vyznat. A teď mi dovolte závěr. Chtěl bych říci, že EUPOL, a to je pochopitelné v zemi jako je Afganistán, odvádí nesmírně náročnou práci. Tady mnoho lidí, kteří tomu věnují obrovské úsilí, ať už jsou to Evropané nebo Afgánci, a měli by za to mít zásluhy, protože působí v prostředí, které je nepřátelské, Eh, prostředí, které je velmi složité, ta institucionální, ten institucionální rámec se velmi liší od toho, který znají z domova, takže se ocitají v úplně nové eh, situaci, kterou nikdy neznali, přitom velmi tvrdě musí pracovat a ta jejich práce je kvalitní. Eh, musí se zaměřovat na boj proti trestné činnosti, a musí přepravovat kroky, které bude třeba provádět teprve budoucí afgánská vláda a teď vytváří základ. Snaží se budovat profesionální administrativu a profesionální policejní sbor. Je tady řada eh, lidí, Afgánců, kteří pracují usilovně, jsou dobře kvalifikovaní, ale kolikrát to krátkodobé vidění eh, přebíjí Eh, systematický náhled. A úplně nakonec eh, doporučoval bych eh, nejprve se zaměřit na tu politickou úroveň a potom přemýšlet takticky. Musíme neustále přemýšlet o tom, jestli ty technické, technická řešení nám pomáhají vyřešit politické problémy. Musíme mít tady politickou vůli z těch vysoce postavených afgánských představitelů, aby ta, ta technická řešení dobře fungovala dlouhodobě. Já mám starosti z té situace, protože eh, ministerstvo není schopné to dobře řídit a nevím, jak se dobrat té, toho stavu, kdy to možné bude, aby ty instituce, které tam budeme, vydržely. A to je věc na politickou debatu, kterou bychom měli vést nejenom ve Spojených státech, ale také ve členských zemích EU a říci si, že to je pro nás největší priorita a že chceme, aby v této oblasti konečně došlo k nějakému zlepšení, aby se transparentně řídil rozpočet, aby o tom byly transparentní informace a je potřeba, abychom e, vyškolili ty školitele, kteří tam potom zůstanou, budou to předávat dál. Takže já mám určitou míru naděje pro budoucnost Afghánistánu. Doufám, že jednou e, ta nová generace Afgánců bude pokračovat budování těch institucí, nebude to tak předmětem eh, takových sekt, jak to je teď. A eh, je pořád možné, že k tomu jednou dojde. A ještě jednou bych chtěl poděkovat za tu skvělou práci, kterou tam EUPOL a další mise odvedli. A setkal jsem se s vynikajícími lidmi, kteří tomu věnovali hodně energie, ale ty okolnosti samozřejmě jsou velmi problematické. Děkuji vám, pánové, za tuto, za hm, tyto úvodní příspěvky. A já bych teď chtěla zahájit naši debatu jako první bych chtěla dát slovo vedoucímu delegace eh, z Afghánistánu, prostě s Afghánistánem, panu Austrovičovi. Děkuji eh, před paní předsedkyně, děkuji za to, že jste zorganizovali tuto akci, pozvali jste sem experty, které jsme právě si mohli vyslechnout. Je to důležitá akce. Už v červenci jsme měli eh, velmi úspěšný eh, summit NATO, kde došlo k důležitým rozhodnutím o Afghánistánu. A další akce se konala v říjnu v rámci EU. Máme-li teď přemýšlet o tom, eh, jaké změny nás čekají v Afghánistánu. Víme, že byly přislíbeny, bylo přislíbeno hodně peněz na obnovu od EU a členských států jednotlivě. A na základě toho bychom měli uvažovat o tom, jestli by se něco nemělo změnit na základě těch zkušeností dobrých a špatných, které máme z toho předchozího období. Jedna věc je asi jasná. Nemůžeme nechat Afghánistán eh, osamocený bez naší pomoci. Musíme eh, tady dále působit. A když jsem poslouchal ty naše experty, tak bych jim chtěl položit eh, několik dodatečných otázek, protože to zaměření tady bylo na výkonnou moc, ale víme, že i tady je eh, parlamentní moc. a často návštěvníci tady parlamentu na členských zemích eh, přicházejí z parlamentu a mě by zajímalo, jak se na to afgánský parlament dívá, eh, jak vnímá reformní procesy, o kterých tady byla řeč. Slyšeli jste od nich něco na podporu? Nebo můžeme my eh, Eh, navázat kontakt s těmi eh, politiky, když je evidentní, že rozdělení mocí v Afghánistánu je odlišné od našeho a parlament tam nehraje úplně tu klíčovou roli. Ale i tak, do jaké míry v té eh, budoucím období bychom mohli využít parlamenta kontrolní pravomoce parlamentu, abychom se běhnuli všem těm rizikům spojeným s korupcím. Abychom dohlédli na efektivní využívání finanční pomoci. Moje další otázka. je následující. Vzhledem tomu, že tady není efektivní zpráva v Afghánistánu, tak ani nemůžeme očekávat, že by, se, eh, že by v nějakých sektorech došlo k nějakému průlomu nebo k úspěchům. Proto se chci zeptat, jestli ta efektivita výkonné moci se zlepšuje. Při po provádění našich projektů a po poskytování naší pomoci anebo bychom měli naše experty více zapojit eh, do těch afgánských týmů, nebo nějakým jiným způsobem je zapojit. aby byli integrovaní. do samé podstaty těch úkolů spojených s efektivní administrativou. A na závěr se chci zmínit o slabých institucích, to je noční můra v Afghánistánu, slabé instituce, které se neustále proměňují. nám určitě nedává příležitost k optimistickému hodnocení. Ohledně změny systému. Jak se na to díváte vy? Jak posuzujete obecnou, obecně ten stav institucí v Afganistánu? Je možné tady hovořit o nějakém pozitivním trendu po všech těch letech naší pomoci v Afghánistánu. Neměli bychom my upravit naše programy pomoci na základě zkušeností. Každopádně vám ještě děkuji jednou za vaše analýzu situace, za vaše závěry a já doufám, že evropské instituce si z toho něco odnesou. A že to povede ke zlepšení situace jak ve Spojených státech, tak i v Afganistánu. Děkuji, pan Gáler. Děkuji. Budu mluvit e, německy, vemte si prosím sluchátka. Chtěl bych poděkovat oběma přednášejícím. To bylo velmi upřímné, velmi střízlivé hodnocení. Ale i, i, tak z toho vyplývá určitá bezradnost. My jsme tam vyslali řadu policistů, řadu expertů, který bychom měli eh, poděkovat. Je tam šli s nejlepšími možnými eh, motivacemi ale tam narazili na struktury, které tady byly teď popsány, které jsou roztříštěné, které neodpovídají klasickým strukturám v tom smyslu, který známe my, eh, že by tady byl nějaký ministr, který by udával politickou linii a tam podle toho, tím by se řídily ty úřednické struktury, ale spíše jsou tady ty kmenové eh, lojality nebo milice, a byla tady řeč o těch eh, odděleních nebo těch částech té administrativy, které spolu soupeří a patří vždycky jednomu nebo druhému a kolikrát spolu nespolupracují. A já si myslím, že z toho bychom měli vyvodit závěry ohledně naší budoucí práce. My jsme relativně brzy přišli na to, že ty původní záměry nejsou proveditelné. Došlo ke pěti změnám mandátu této mise. To také byla reakce na to, že eh, věci nefungují tak dobře, jak jsme předpokládali na začátku. A proto jsme snad správně se pokoušeli na to reagovat, na tu situaci, ale jak tady bylo řečeno, Eh, nejprve musí být jasno v té politické oblasti, aby politici eh, si udělali jasno v tom, co vlastně chtějí, než tam my pošleme naše experty, kteří mají provádět nějaké reformy. Ta lekce z toho, nebo ty důsledky toho by měly být, že jsme především mezinárodním společenstvím, že to je mezinárodní společenství, které obsahuje Spojené státy, evropské země a že bychom měli eh, naši práci lépe koordinovat. Ta policejní mise byla, eh, byla pod dominantním vlivem Spojených států a je potřeba lépe si rozdělit pravomoce a úkoly, aby bylo evidentní, kdo má co na starosti a jaké jsou ty cíle, které chceme dosáhnout. Celkově vzato. Z toho mám velmi smutný eh, pocit z toho popisu situace, kterou tam zanecháváme. A pokud ta jediná naděje je to, že pokud jednou vznikne dostatek politické vůle, tak ti lidé, které jsme tam ve škole, tak to jednou budou dělat jinak, tak v realitě to není moc. A mám ještě jednu otázku. Proč se nepodařilo na místě v rámci té místní policie zavést to, čemu se říká komunitní policejní práce. Proč do toho více není zapojena ta místní policie? Proč se nepodařilo vytvořit více důvěry? Že ten předpoklad by měl být, že vzhledem k tomu, že to je tak země rozdělená na, jedno, na jednotlivé kmeny nebo klany, takže ta místní policie, kde pracují ti místní lidé, by eh, měla vést k získání důvěry. Ale jak jsem slyšel, tak v Afghánistánu ta místní policie je spíše obávána, než eh, aby k ní lidé měli důvěru. A nebo je to tak, že tam jsou vysíláni lidé, kteří s těmi místními poměry nemají nic společného? A že by to mělo být základním předpokladem pro tu důvěru? Ehm, že to musí být někdo místní, který mluví místním jazykem, má důvěru těch místních obyvatel. A jinak doufám, že všechno, co teď přijde, povede k eh, prosazení těch eh, reform a k zúročení těch zkušeností, ale jsem k tomu trošku skeptický. Děkuji. Thank you, Děkuji, paní Ana Gomeš. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem tady nemohla být od začátku a nemohla jsem si vyslechnout vaše vystoupení. Ale mám tu zprávu. A v podstatě se chci ptát na takové věci, kterých už se dotkli kolegové. Vychází to z mých vlastních zkušeností. Já jsem byla v Afghánistánu v roce 2008 když EUPOL vznikl, bylo to teprve na počátku a přitom jsme slyšeli, že tehdejší problémy stále přetrvávají. Řešíte strukturu policie a tak dále. To bylo naprosto neprofesionální, velice skorumpované. Soudnictví bylo naprosto skorumpované a velice sl- byly velice slabé vládní struktury, mírně řečeno. Takže se to zdálo jako obrovský úkol a mnozí lidé nám tehdy říkali, já jsem byla v misi parlamentu, že takovýto typ policie zřejmě v Afganistánu není nutný. Že asi spíš budeme potřebovat nějakou žandarmérii. A ne civilní policii takového typu, jaký máme v severní Evropě. Zohlednili jste tuto změnu ve vašem přístupu? Velký problém samozřejmě představovaly ženy. Tehdy bylo ve věznicích víc žen v Afghánistánu než zločinců. A ženy, které zavírali do vězení, tam byly jenom proto, že se snažili uniknout před manželi, kteří je týrali. Změnilo se to? Je to teď jiné? Po těch letech, po těch osmi letech. Další otázka. Uprchlíci. Když přijdete k nám do uprchlických táborů v Řecku nebo v Kale, najdete tam hodně Afgánců. Rodin. Většina nezletilých bez deprovodu, na které naráží v uprchlických eh, táborech, jsou mladí afgánští muži, chlapci. Mnoho z nich, já jsem se setkala se sedmi, osmiletými chlapci, kteří přišli sami. Mnozí jsou z Azary, z, Az- z azarské menšiny kterou v Afganistánu zvlášť pohrdají, která tam zvlášť trpí. Je to menšina, kde dochází k velkému zneužívání tzv. bačabaze. To je zneužívání mladých chlapců ze strany afgánských mužů, a zejména mezi Azary. Zohledňujete to, když se snažíte o výcvik afgánské policie. A ještě poslední otázka. Předpokládáte, že budete hrát nějakou roli v té takzvané společné vlně vpřed, kterou dala dohromady rada? Kde se hodně zdůrazňují readmise těchto chudých Afgánců, kteří utíkají před situací která určitě nemůže být považována za bezpečnou. Děkuji, paní Sabine Lozing. Uh, I kindly ask you to use your headsets. Já vás poprosím, abyste se nasadili sluchátka. Já ich denke... Ano. Zaprvé děkuji za tu obsáhlou analýzu a za uh, vlastně ty starosti, které byly zde vyjádřeny. Myslím, že to sdílíme všichni v tomto sále. Já mám několik konkrétních eh, otázek i k těm závěrům, které je potřeba učinit. Pan Galer hovořil o tom, že vlastně eh, afgánčtí občané mají strach před policií. A takže se chci zeptat, a je to vlastně také známo, že docházelo k mučení a porušování lidských práv ze strany policistů. A to i ze strany policistů vycvičených EUPOLem. Takže se eh, nabízí otázka, do jaké míry se podařilo pohnat tyto eh, pachatele k zodpovědnosti, tak aby bylo možné v budoucnu eh, zabránit opakování takovýchto činů. A pak e, ještě jedna poznámka ke korupci. E, je samozřejmě obtížné, když hovoříme o korupci v řadách e, vojska a policie a eventuálně i v řadách vlády, která je tam masivní. Potom se nabízí otázka, vlastně z jaké úrovně je potřeba toto řešit politicky. A potom otázka k těm různým představám policie a také otázka, jakou představu máme o civilní policii. To zde eh, již zaznělo opakovaně, jestli je potřeba eh, korigovat tuto představu. Paní Gomáš se ptála, jestli by nebylo lepší eh, vlastně spíše tam vycvičit četnictvo eh, než policii. Já si nejsem jistá, jestli jsme dospěli ke správným závěrům, kdy eh, brigádní generál Iné eh, říká, že vlastně tam dochází výlučně k paravojenským činnostem. Takže se ptám vlastně, jaké místo mají tyto činnosti eh, v rámci eh, výcviku eh, ze strany EUPOLu. A jestli je toto závěr, který máme učinit i v budoucnosti takovýmto způsobem. Pane Berku, vy jste hovořil o politické roztříštěnosti a, a toto, tato politická roztříštěnost vlastně vede i k roztříštěnosti policie a i vojska a vojáků. Takže vlastně ani velitelé nedrží spolu a důsledkem může být i to, že někteří ti velitelé dají přednost spolupráci s Talibanem. Chci se tady zeptat, jak e, toto vidíte a jak to vidět v budoucnosti. A e, máme i zkušenost z Iráku. Jak hodnotíte po deseti letech mise EUPOLu jestli vlastně už jsme měli ten nejhorší scénář, nebo jestli to bude ještě horší, jestli zde eh, vzniká stejné nebezpečí jako v Iráku, že dojde k radikalizaci vojska a policie a eh, budou si hledat ilegální zdroje příjmů a tím pádem vlastně vznikne v budoucnosti jakési mocenské vákuum, což může v důsledku vést ke zneužívání této moci. Děkuji. Thank you. Děkuji, paní Podil Valero. Mnohokrát děkuji. Já budu také vycházet z vlastních zkušeností z několika cest do Afghánistánu v době ISEFu, v éře ISEFu. A jeden z mých závěrů je takový, že fungující národní policie je klíčem k lepší stabilitě v této zemi. A musí to být policie samozřejmě, které mohou občané důvěřovat. A na těchto cestách jsem získala celkem dobrý dojem o práci Eupolu. I když tam byla řada nedostatků, například bylo obtížné zajistit pracovníky z členských států, ale stejně jsem měla lepší dojem z Eupolu, než z těch výcvikových misí, které vedly Spojené státy. Nevím, jestli se mýlím, ale měla jsem pocit, že je tam víc lidí z těch výcvikových misí pod vedením USA, kteří prošli osmi týdenním výcvikem, aby se stali policisty a pak přešli do nějaké jiné skupiny. Také si myslím, že je velice důležité, pokud jde o policii, aby bylo víc policistek, žen. A proto se chci zeptat, jestli jste cvičili i vychovávali i ženy, protože pokud jde o běžné trestné činy na místní úrovni, třeba genderové násilí, je velice důležité, aby tam působily i ženy. To je podle mě opravdu podstatné. Také jste mluvili o nesprávné motivaci. Proč se chce někdo stát policistou? A samozřejmě mnozí z nich pak odešli. Takže to je další otázka. Ale pak se ještě chci vrátit k tomu, co říkala i Ana Gomeš, k situaci v oblasti migrace, protože Jaká bude budoucnost hlediska aktivit Evropské unie po roce 2016? Teď máme novou dohodu s Afghánistánem o migraci, mobilitě a readmisi. A víme také, že hodně migrantů, kteří přicházejí do Evropy, jsou hazárové, jak už říkala Ana Gomeš. Je tam hodně mladých mužů, kteří celý život nebyli v Afghánistánu, jsou to uprchlíci, žijí v Iránu, nebo někde jinde a my je teď posíláme jinam do zemí, které vůbec neznají. Takže ten problém, který vidím já, a já jsem rozhodně proti té readmisní dohodě, protože to nechápu, když někam posíláme zpátky lidi. V řadě případů tam pořád ještě probíhá válka. Pokud se nebudeme věnovat příčinám, my se věnujeme jenom symptomům. Takže chci od vás vědět, jestli si myslíte, že v terénu je afgánská policie připravená, protože je podle mě velice důležité rozlišovat mezi tím, co je policejní práce a co je vojenská aktivita. Protože v éře ISEFu ISEF dělal hodně toho, co já nazývám policejní prací, takže se to nerozlišovalo. Co dělá policie, co dělá armáda. A jaký by mohl být příspěvek Evropy do budoucna? Děkuji. Děkuji, pan Čeza. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, když si když slyšíme to, co nám říkají dnešní řečníci, mimochodem chci jim mnohokrát poděkovat, ten obrázek, eh, který vykreslují v Afghánistánu, je skutečně velice ponurý. Ukazuje se, že Spojené státy ustupují, stahují se a já myslím, že po volbách se to jenom urychlí a odejdou ještě dřív. Říkáte, že jste vycvičili 30 tisíc policistů? Znamená to, že policie získává další pravomoci, aniž by se zamýšlela nad tím, jakou roli by měla hrát. Mluvíme o smíření. Ty věci jsou složité. Takže vy vykreslujete velice obtížnou situaci v Afghánistánu. Já Afganistán znám velmi dobře, protože Italové mají na místě přes tisíc vojáků už nějakých deset let. Já jsem nedávno mluvila s naším velvyslancem v Kábulu a on mi říkal věci, které v podstatě odpovídají tomu, co jsem slyšela dnes dopoledne. Takže já se chci zeptat, protože EUPOL hraje významnou roli, nebo hrál významnou roli a měl výsledky nebyly vždy uspokojivé, jak říkáte, ale když někoho vycvičíte, když vycvičíte nebo vychováte cvičitele a ti pak nejdou cvičit dál, je to těžké. Jak říkal profesor Berg, Dali jste nám jistou naději, podařilo se nám vycvičit nějaké lidi, nejenom je vycvičit, ale také se nám podařilo zajistit, že získají správný přístup. Měli jsme tady konferenci o Afghánistánu a také jsme rozhodli, že se Afghánistánu přidělí nějaké prostředky. EUPOL do konce roku končí. Má vůbec smysl mít jednoroční misi? Nebo navzdory té nepříliš dobré situaci neměli bychom dál cvičit lidi, dál pokračovat, dál financovat EUPOL. Tady se obracím na vás. Co bychom měli dělat? Co ještě můžeme udělat, abychom přispěli? Abychom mohli udělat přímo na místě něco praktického, protože se hrozně zaměřujeme na ten výcvik. Abychom, musíme se vyhnout zkreslování situace, o kterém jste dnes mluvili, protože Měli bychom dál dávat 2-3 miliardy na Afganistán, nebo jako američani měli bychom se stáhnout? Takže buď jsme efektivní, anebo toho necháme a přestaneme o tom uvažovat. Já jsem proto, abychom pokračovali. My jsme přišli o spoustu mužů v Afganistánu, ale pořád tam působíme dál, takže já jsem proto, abychom tam zůstali, ale musíme se pokusit zajistit, že tyto mise, které se financují přímo z Evropy, jsou efektivnější, účinnější. Takže já se ptám, co můžeme udělat. My jsme poslanci. Navrhněte nám, jak můžeme dělat věci lépe. Thank you. Děkuji, pan Franzojka. Děkuji, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A blahopřeji k uspořádání tohoto veřejného slyšení. Ta otázka Afganistánu je hodně stará. A zřejmě to bude pokračovat stejně dál. V Afganistánu se válčí už Alexandra Velikého, jak víte. afgánské historii neustále pozorujeme nějaký konflikt, bitvy, vraždy, vendety a tak dále. Samozřejmě tato mise, mise Evropské unie, v podstatě je to mise NATO v Afganistánu, má dospět k nějaké rekonstrukci státu, má v podstatě vybudovat životaschopný stát a sjednotit stát, který nikdy neexistoval. Afganistán nikdy nebyl jednotný. Dámy a pánové, Afganistán, jak víte, má velice bolestnou historii. A Evropská unie by pro tento stát měla udělat především to, že zprostředkuje jakousi konzultační radu se stranami, zúčastněnými stranami, které mají zájem o Afghánistán. A tady mám na mysli sousedy, sousedy, jako je třeba Čína, Pákistán, zejména Pákistán, Čína, Irán, státy severní části centrální Asie, Afganistán, Turkmenistán, ty se většinou účastní. A samozřejmě Evropská unie, Spojené státy a Rusko. Tato rada by se měla scházet dvakrát ročně a projednávat situaci v Afganistánu aby se našlo nějaké společné východisko. Protože v Afganistánu, jak víte, je příliš mnoho zahraničních zájmů. Příliš mnoho zahraničních zájmů, které se střetávají v Afganistánu, bohužel. A Afgánci za tyto zahraniční zájmy v Afganistánu platí. Velké problémy začaly, a to je další role Evropské unie, jak víte, v roce 1895 vznikla hraniční čára mezi Afganistánem a bývalou britskou Indií. To je teď hranice mezi Afganistánem a Pákistánem. Neuznávají oba státy, oni neuznávají hranici mezi těmito dvěma státy. A toto by měl být hlavní cíl diplomacie Evropské unie. Spotřebkovat dohodu, aby tyto země uznaly hranici. Proč? Když tajemník pro zahraniční věci britské Indie v roce 1895 vyznačil hranici, mluvím teď o dnešní době, 15-16 milionů paštů zůstalo v Afganistánu a 29 milionů v Pákistánu. To je hlavní příčina konfliktu mezi jihem Afganistánu, kde jsou paštové, a severem, kde jsou tadžikové, což je většina obyvatelstva. Jsou tam mongolové, hazárové i šítové, velice blízko Iránu a další, další národnosti na jihu a tak dále. Není jich tolik. Tolik národních menšin v Afganistánu. Je to jakási nevymezená hranice mezi severem a jihem Afganistánu. Dámy a pánové, je to velký problém. Já jsem v roce 2013 napsal knížku, omlouvám se, že o tom mluvím, ale jmenuje se Velká rovnice Afganistán. Je to velká rovnice. Nikomu se zatím nepodařilo vyřešit tuto rovnici. A bude to pokračovat do nekonečna, pokud nebudeme řešit základní příčiny konfliktu v Afganistánu. Ještě jednou děkuji za prezentaci. Ale aniž by se spojili sousedi a všechny velmoci, nebude možné dosáhnout stabilní mírumilovné rekonstrukce státu a sjednotit Afganistán, protože zájmu je tolik a jsou natolik odlišné. Děkuji, pane Frunzuliko. Vaše poznámky byly vlastně fascinující. Děkuji. Seznam řečníků je tím vyčerpán. I já bych ráda položila otázky oběma panelistům, ale hlavně doktoru Burkemu. Pane Burke, vy jste hovořil o různém přístupu či vzorech v rámci EU, e, EUPOLu. To znamená rozdíl mezi francouzským stylem četnictva a jinými modely, jako se používají ve Spojeném království. Co tedy navrhujete? Jaký Jaký typ policie by eh, se měl vycvičit a zavést do Afganistánu v budoucnu? I s ohledem na poznámky eh, pana Frunzulikaho, protože eh, v Afganistánu jsou veliké propasti mezi lidmi. Za druhé, vy jste poukázal na různé priority, odlišné priority EUPOLu a nebo jádrem Eupolu a Kanaďany a Nory. Mohl byste toto blíže popsat? Jaké vlastně citlivé otázky tam z toho vyplývají? A moje třetí otázka se týká toho, co jste Eh, řekl o oficiální a neoficiální existenci islámského práva. A jak vypadá vlastně definování eh, vyšetřovací a rozhodovací úlohy policie? Jaký výcvik by tedy bylo třeba aplikovat, abychom naplnili naše cíle? A jinak samozřejmě sdílím mnoho obav vyjádřených kolegy. A i já vám děkuji za to, že jste vzdal úctu těm, kteří položili své životy, a to jak z afgánské strany, tak z mezinárodních sil. Všichni si vážíme jejich obětí ve prospěch lepší budoucnosti Afganistánu, protože současná situace eh, a bezpečnostní situace tam nám velice leží na srdci. Pánové, máte tedy slovo. Nejprve pan Bersmesen a potom doktor Berg. Děkuji, paní předsedající a vážení poslanci za eh, poznámky a otázky. Já mohu odpovědět na otázky, které se týkají EUPOLu. To spadá do rámce mé kompetence a e, ty odpovědi budou vycházet e, z mandátu EUPOLu. Ku příkladu, e, EUPOL vlastně se nezapojoval do úlohy místní afgánské policie – my, my jsme se zaměřovali především na afgánskou národní policii. E, paní Komes ku příkladu řekla, že e, ta výchozí pozice, ve které jsme tam byli, co se týče kapacit policie a justice, a jak také řekli e, mnozí z vás, včetně mého kolegy, tam ten náročný politický kontext a složitost té situace Nebylo lehké eh, na to reagovat. Parlamentní dimenze eh, z debaty vyplývá také primariát politiky obecně a do toho zapadá i parlamentní rozměr. My jsme také spolupracovali s poslanci afgánského parlamentu. My se měla za úkol i Eh, vycvičit ženy policistek. Eh, co se týče integrovanější spolupráce, ta by měla výhody, ale jak to převést do operačních konceptů a zároveň eh, zajistit odpovídající povinnou péči, což spadalo i do mých úkolů, to je náročná věc co se týče institucí, jedinou institucí, o které já mohu něco říct, je ministerstvo vnitra, jak už jsem řekl ve své úvodní eh, prezentaci. Tam došlo k určitému pokroku, ale přesto tam přetrvává eh, roztříštěnoc, co se týče zvládání dvou klíčových úkolů eh, EUPOLu, tam došlo k určitému zlepšení eh, ministerstva eh, vnitra Afganistánu v oblasti koordinace. Eh, EUPOL měl určitý mandát provést změny, to odpovídá a to proto, že hodnotíme a revidujeme to, co se děje v terénu. A viděli jsme hned na počátku mise, že se budeme muset hodně učit, že něco funguje a Eh, něco eh, nefunguje, eh, provádíme strategické revize a musíme potom tomu přizpůsobit práci v terénu. Je potřeba také si uvědomovat místní kontext a z toho také vyplývá obecný význam školení, to je pro nás zcela klíčové, vyslat tam dobře vycvičené pracovníky mnoho z toho, o čem hovořil kolega, to byly jenom jednotlivé eh, případy a ptali jste se také, co vlastně policisté eh, potřebují vzhledem k té bezpečnostní situace, jestli by ta policie měla být spíše civilní nebo spíše četnického typu a co se týče komunitní policejní eh, práce. Tyto modely odpovídají různým bezpečnostním situacím. Ten přístup Eh, policii jako četnictvu, eh, toho se eh, ujali zase jiní kolegové. My jsme od počátku se zaměřovali pouze na dlouhodobý udržitelný model v situaci po konfliktu. Ovšem k té ještě nedošlo. My jsme chtěli založit takové základní kameny pro vznik struktur civilní policie, která by mohla plnit úkoly Eh, jako je třeba policejní práce na základě spravodajských informací a tak dále. Eh, policistky ženy, tomu jsme věnovali zvláštní pozornost. Já jsem i hovořili o některých těch standardních operačních postupech, které jsme zavedli eh, v afgánských silách. Pomohli jsme jim také vytvořit rady pro nebo poradenské síly pro eh, žen, ženy policistky, aby toto se eh, zvládlo i v rodinách, ale to jsou jenom takové technické elementy, které na eh, pozadí širšího kulturního pozadí bylo velice obtížné realizovat. Co se týče migrace, my jsme tu migraci sledovali víceméně z, z úhlu SZPB, ale a jinak Jinak jsme také řešili otázky nebo sledovali otázky obchodu s lidmi a organizovaného zločinu. Co se týče mučení, pracovali jsme na etických kodexech, mechanismech podávání stížností a snažili jsme se maximálně redukovat pravděpodobnost výskytu takových jevů. regionální rozměr, na který jste poukázali, to jde nad rámec mise EUPOLu, ale máme zvláštního zástupce EU, který se tím zabývá a i to zaznělo během konference, kterou e, jsme pořádali počátkem října. Tolik ode mě, paní předsedající. Ano, děkuji, doktor Burke. Děkuji za všechny zajímavé eh, poznámky. Nejprve, co se týče tedy té eh, departmentální eh, větve. Parlamentní dozor by byl určitě velice zdravou a vítanou záležitostí. <clears throat> Šlo by o transparentní projekt, bylo by možné zveřejnit alokace pro ministerstvo vnitra ale kvůli lokalismu a kvůli roztříštěným strukturám a národní policie v Afganistánu často poslanci parlamentu úspěšně lobují eh, o výměnu eh, policejních velitelů <clears throat> za ty, kteří, kteří jim jsou příznivěji nakloněni, nakloněni a k tomu dochází. Což není příliš vítaná situace, chcete-li vybudovat profesionální policii. Co se týče Eh, našich vlastních struktur eh, vyplývá z toho širší potřeba reformy eh, společné zahraniční a bezpečnostní politiku. Měla by mít rozmístitelnou rezervu, měl by existovat koherentní model výcviku policejních sil evropský a mělo by se eh, jim také dostat školení specifického pro, každé, pro každou zemi, včetně jazykového vybavení, tak aby policisté, kteří tam jedou, eh, znali eh, aspoň trochu jazyk, byli obeznámani s právní strukturou té země. Bylo by dobré, aby něco věděli o islámském právu, ku příkladu lidé, kteří pracují na vyšších postech ministerstvu. Potřebujeme tedy širší evropský kádr, který není potřeba hovořit, hovořit, hovořit o britských, britských, britském modelu, který nemá četnictvo, francouzském modelu, které, kterým četnictvo máme. Potřebujeme spíše koherentnější eh, přístup k té práci bez ohledu na ty eh, eh, bez ohledu na ty národní rozdíly. Potřebujeme zcela jednotný přístup sil, které jsou schopny tedy být, být vyslány pro poskytování dlouhodobého školení i třeba po eh, tedy odsloužení eh, dobré eh, kariéry doma, ale potřebujeme zároveň tedy policisty, kteří budou vzdělaní a znalí té nové situace, což je náročné. Takže potřebujeme koherentnější struktury a také prohloubení zdrojů, co se týče SZBP. Co se týče eh, komunitní policejní práce, policejní velitelé jsou eh, vystaveni obrovským tlakům a komunitní poli, eh, policejní práce není vysoko na jejich seznamu priorit. Mluvím ze zkušenosti. Ku příkladu, měli jsme policejní situaci v Kábulu v roce 2011, tam byl velitel policejního okresu, který byl vlastně zatčen Eh, ze strany ISAFu a jeho nadřízený to vůbec nevěděl eh, a ta obvinění eh, bylo také velikým, velikým překvapením a my jsme vlastně nevěděli, jestli to šlo skutečně o skorumpovaného jedince, anebo jestli byl jenom vlastně hříčkou na pozadí těch mocenských her, těch mocenských sil. Takže my eh, vlastně v té misi potřebujeme vzdělané lidi i technické kapacity, bez toho toho eh, nemůžeme mnoho dosáhnout. A eh, co se týče, co se týče speciálních policejních sil, na to se na to se zaměřovali američtí kolegové, ale bohužel tam často dochází i k dublování toho eh, úsilí, eh, kdy eh, jeden rok vznikly policejní cíly určitého typu a další rok velice podobného typu a to bylo pro vlastně naše partnery také znepokojující. Není dobré, když jedna část ministerstva zatkne druhou část ministerstva a my vůbec nevíme, co se děje. Co se týče širších vládních struktur. Tam probíhá debata centralizace versus lokalizace. Ku příkladu nezávislý ředitel pro místní zprávu má velké problémy s taktikou a strategií ministerstva vnitra, které, co se týče, co se týče otázky vysílání prokurátorů do různých oblastí, kteří odtamtud nejsou, takže ta dynamika v té spolupráci byla obrovská a pak, když nemáme předem zpravodajské informace, tak ta práce je opravdu eh, těžká. Myslím, že četnictvo by eh, v Afganistánu se opravdu uplatnilo. Eh, mluvíme o NCAPu, o ochranných silách, speciálních silách. Ovšem je to všechno nekoherentní, nikdo neví, kdo řídí koho, kde centralizace versus lokalizace a to jsou důležité debaty, které je potřeba vést, chcete-li vlastně eh, mít nějaký, eh, mít eh, vlastně skutečný pozitivní dopad na fungování ministerstva vnitra. Nevím, jestli se ty debaty vedou, tak k ním nemám dostatek znalostí. My jsme v jedné oblasti naší mise měli velký oddíl četnictva, ale ani, ani ti vlastně nebyli eh, obeznámeni s běžnou eh, vlastně eh, prací, prací běžné policie, spíše byli zvyklí na práci typu ANCAP. Já bych býval dal přednost většímu zapojení ANCAPu. Co se týče obyvatel Hazara a roztříštěného národního Eh, vlivu eh, vůči, eh, vůči hazardům. Tam ta situace je slož, složitá, ti, to nejvyšší vedení nebylo ve schodě, ne, nebylo ve schodě. Co se týče tohoto obyvatelstva, Hazara vlastně, Hazarové se víceméně mm, připravovali na povstání. Tam byly eh, skupiny, které byly ozbrojeny pak mm, eh, v roce 2010, eh, pak došlo, a to my jsme platili, pak došlo ovšem k dalšímu ozbrojení, takže Azerové nemají jednoduchou pozici v Afganistánu, s tím souhlasím. Co se týče mučení, prošování lidského práva, tady je potřeba opatrně rozlišovat, s kým se tam identifikujeme. Kanaděné měli velký problém s národním ředitelem pro bezpečnost, protože se domnívali, že ti právě, že tento člověk a e, jeho podřízení odpovídají za mučení a nechtěli e, svolit k parlamentnímu vyšetření. EUPOL se e, tím zabýval, ale jedna ta složka, kterou EUPOL, kterou, kterou Eh, EUPOL eh, vlastně eh, vyškolil, ti byli velice ochotní se této úlohy úlohy ujmout, ovšem my jsme nevěděli, jestli oni nás vlastně jenom zneužívají, anebo jestli skutečně to myslí upřímně a chce opravdu eliminovat mučení a porušování lidských práv. A a je dobré tady, je dobré tady eh, neplýtvat zdroji a počkat na eh, provedení skutečné politické změny. Na to mělo koordinační střediska eh, pro operace v Afganistánu. Veškerá komunikace probíhala v rámci NATO, teď je to také vlastně roztříštěno a my víme, že na druhé straně eh, různé skupiny eh, kontrolují různé, eh, různá témata a v různých oblastech je velice špatný vztah mezi afgánskou národní armádou a afgánskou národní policií. Je těžké se v tom vyznat. Co se týče otázky islámského práva, v minulosti Afganistán měl relativně mírnou formu eh, islámské jurisprudence, která eh, byla tolerantnější než třeba, eh, co je v Pakistánu, Kataru, v madrasách. To se v Afganistánu nikdy neuchytilo. A teď všichni z Afganistánu studují v Pakistánu, v Hadrasách a Eh, tak se tam šíří i ta mnohem netolerantnější forma islámského práva. Eh, my bychom eh, měli zde tedy také konat, měli bychom se snažit se snažit zde vykonávat určitý vliv a měli bychom s nimi debatovat eh, o tom, jaký typ islámského práva by byl dobrý eh, v Afganistánu eh, propagovat, co je kompatibilní s právy, která my tedy chráníme nejenom jako čistě Evropané, ale i jako muslimové, kteří žijí v Evropě. Je potřeba akceptovat to, že islámské zvyky a islámská jurisprudence tam hraje svou úlohu a že je prostě obyvatelstvem akceptována. Většina afgánských poslanců eh, vám řekne, že eh, v jejich očích Talibán je vlastně skutečně ušlechtilou eh, morální silou, takže tam něco nehraje. A e, v některých oblastech, e, oblastech je pro nás těžké, e, těžké pochopit, že prostě tím poslanci afgánského parlamentu vůbec nechtějí bojovat proti Talibánu. Pro nás je toto těžké, těžké pochopit a je potřeba se podívat do historie, že někteří ti členové Talibánu jsou bývalí vojáci nebo bývalí policisté a teď vlastně přišli na druhou stranu ale nikdy to není úplná katastrofa. Někdy eh, vlastně se eh, eh, podílejí na věcech, s kterými my nechceme mít nic společného, ale někdy vlastně víceméně se snaží o nějaké zblížení obou znesvařených stran. Takže, takže, takže, takže někdy je potřeba tu situaci sledovat a snažit se jí porozumět. A já eh, chci říci, že jsem nehovořil jenom o jednotlivých eh, případech. Eh, existuje řada podložených důkazů pro to, co jsem řekl, o čem jsem hovořil. V Afganistánu pracuje řada nejrůznějších organizací, které tam vykonávají pozorovatelskou úlohu z celého světa, z různých, z různých zemí a existují zprávy a ten obrázek není černo-bílý, tam probíhá i pozitivní práce. Chceme-li seriózně politicky debatovat s afgánskými partnery o tom, eh, jak bychom měli podpořit současnou vládou, tak to musí být podloženo tedy nějakými podmínkami, které druhá strana musí splnit. Máme-li eh, máme-li tam investovat, eh, tak toto musí být tedy za řádného dodržování rozpočtu, musí to být vyučtováno, musí to být odpovědně realizováno a když hovoříme o repatriaci, o repatriaci eh, uprchlíků, eh, což není eh, prioritou afgánské strany, tak musíme naprosto jasně říci, že třeba pro nás to priorita je a, a, a jestli si přejí tedy budoucí investice od Evropského parlamentu, takže to je na seznamu našich podmínek. Nestačí říci, že vy jste naši přátelé a toto všechno se bude odehrávat na základě důvěry, což samozřejmě není špatné emocionálně, ale ze zkušenosti víme, že co se týče vynakládání peněz daných poplatníků, takže musíme být skutečně tedy eh, neústupní eh, a myslím, že je to poctivý a rozumný eh, přístup a neznamená to, že bychom se na Afgánce dívali nějak z vrchu nebo pohrdavě. Bereme jejich reformy, jejich potřebu reform velice vážně. Děkuji. Doktore Borka, já bych ráda vysvětlila svou otázku. Já jsem se nechtěla ani eh, ptát na islámské právo, já to uznávám a ne, nějak to nespochybni, nespochybňuji. To bylo čistě ze zvědavosti, eh, jak by bylo možné vlastně rozlišit, nadefinovat, co se týče eh, té policie, kterou jste cvičili a oproti modelu civilní evropské policie a justice a když přitom bereme v úvahu islámskou jurisprudenci? To byla vlastně moje otázka. A za druhé, řekněte nám ještě o těch kanadských a norských prioritách. Ptáte se tedy, jestli by. Já jsem možná nepo, neporozuměl vaší otázce. Omlouvám se, říká doktor Burke, ovšem už bez mikrofonu. jak jste správně hovořil o existenci islámské jurisprudence v rámci systému justice. Zajímá mě váš názor na definici třeba eh, vyšetřovacích kompetencí eh, policie, justice, eh, státních zástupců nebo prokurátorů. A ta druhá otázka se týkala Kanady a Norska. Ano, děkuji, já jsem nerozuměl vaší otázce. Já se obávám, že toto není vždy jasné a liší se to eh, okres od okresu, provincie od provincie. Eh, my eh, sice chceme aplikovat jednotné postupy a pravidla, ale někdy si vzájemně odporují někdy jsou v rozporu eh, se zákonem o policii. Různí poradci vlastně eh, prosazují různé principy a afgánská strana vlastně se snaží vyhovět různým ministrům. A eh, co se týče, co se týče úlohy prokurátorů a kriminální policie, ti také vidí své role úplně jinak a pro EUPOL je to velice obtížné potom jít a třeba vycvičit e, prokurátory e, v Afganistánu neví, nevědí ani, jak vypadá vlastně zákon v Afganistánu a jak vypadají e, ty procesní postupy v Afganistánu. To bylo politicky zanedbáno a je to závažná otázka. My Hovoříme o operacích, o e, podpoře, o NATO, ale vlastně jsme tak rozptilováni a nevidíme e, zcela jasně ty hlavní e, problémy. A myslím, že členové mise EUPOLu by uvítali vysvětlení a hlubokou analýzu, protože situace se opravdu velice liší okres od okresu a Někdy e, známe to i zde, že třeba velice dobrý e, kriminální e, policista pracuje velice, velice kvalitně, ale jeho partner na kauze, ten prokurátor, ne, nebude mít stejný názor a vznikne také problém, takže to tam bylo také takto. Jedná se o zásadní otázky a problémy právního, právního státu, vlády práva, které je potřeba Afganistánu postavit z hlavy na nohy a doufám, že k tomu dojde. Takže si vážím vaší připomínky. A co se týče Kanady a Norska a Nový Zéland, já jsem použil eh, vlastně eh, tyto země jako příklad eh, krátké období spolupracovali s Opelem. Mnozí z nich byli velice výborní. Kanada tam měla CEPOL a Nový Zéland také, ale jsou vystaveni tlakům od svých vlastních vlád, Eh, aby se drželi priorit eh, provinčních týmů pro rekonstrukci a mají-li eh, vlastně pracovat pod velením EUPOLu, kdy evropští daňoví poplatníci ty mise plní a potom vzniknou problémy řízení a velení mezi, mezi tedy základnami EUPOLu a a velením NATO, eh, kdy každý si vlastně pro své vlastní priority a ti lidé, kteří tam jsou v terénu, eh, se mezi vlastně potýkají s těmi problémy a s těmi rozpory. To není dobrá situace. A někdy, když je tam eh, základna, základna na to mise, mise, mise na to, je velice těžké, aby ti lidé také plnili priority EU. Příště by bylo asi dobře velice pečlivě si rozmyslet, jakým způsobem eh, se mají ti policisté eh, vyrovnat eh, s rozpornými prioritami nebo odlišnými, zcela odlišnými prioritami vytyčenými NATEM a vytyčenými domácími vládami a a EU, EUPOLem, i když samozřejmě jinak ty partnery v našich strukturách velice vítáme, ale potřebujeme skutečně velice integrované velení a řízení. Doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaši otázku. Ano, dámy a pánové, já bych ráda poděkovala za tuto dnešní dopolední debatu, která uzavírá pořad dnešního dopoledního jednání našeho podvýboru. Znovu děkuji našim dvěma vzácným hostům za prezentace a za odpovědi na naše otázky. My v debatách o Afganistánu eh, jistě budeme pokračovat. Ta otázka je pro nás příliš významná, abychom ji opustili. Děkuji a eh, prosím, dostavte se přesně v 15 hodin. Máme na pořadu jednání ještě tři důležité body. Děkuji.